článku 231 bod 4 vám oznamuji a týká se to změny včerejšího dne v 17 hodin změny, která byla oznámena e, včera.